Meine Damen und Herren, Dámy a pánové, pokud jste všichni zde, tak bych vás rád srdečně přivítal. Myslím, že bychom v klidu měli um, popřemýšlet o tom, že zveme hosty a nikdo se nedostaví. To už nechci, aby tak bylo, je to nepříjemné a trapné. A také to neodpovídá úkolům, které jsme si stanovili. Raději jich pozveme eh, méně, ale měli bychom být přítomni. Takže to bylo přivítání, nebylo moc milé, ale musel jsem to vyslovit. Eh, máme mezi sebou dnes hm, pana Morbeta Madlina, ředitele generálního ředitelství INFSO komise. Rád bych ho přivítal a už jsme to dlouho připravovali pro nás je velice užitečné a e, důležité, že jste dnes přítomen a rádi bychom od vás a vašich kolegů e, slyšeli něco o e, nových plánech, probíhajících plánech a pak případně položíme otázky, takže vás srdečně vítáme. Vítám kolegy, vítám pana Madelena a máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pro mě to, tady jde o kvalitu a ne o počet. A vím, že teď nastal dobrý čas, abychom se sešli, a to ze dvou důvodů. Za prvé, eh, o schválení kolegy a komise, tady eh, byly předloženy návrhy o budoucích finančních výhledech, to je velice důležitá otázka pro tento výbor, pro tento výbor stejně tak jako pro eh, komisi. A a za druhé, v této době eh, je dobré přemýšlet o prázdninách, ale také o tom, eh, co eh, nastane na podzim. Takže bych rád se dotkl sedmi bodů a potom požádám svého kolegu Eh, šéfa našeho, eh, našeho oddělení dostane pár minut a řekne něco o roamingu, protože vím, že tento výbor začíná přemýšlet také o našem návrhu týkající se roamingu. Dovolte mi, abych začal eh, otázkou governance a pak otázka bezpečnosti. K otázce governance G19, myslím, udělalo dobrou práci tím, že otázky internetu byly dány na program těch hl, eh, v globální diskuzi těch, kteří rozhodují. Myslím si, že je to velice důležitá inovace. Ne protože bylo něco rozhodnuto, ale jde o internet a jeho eh, řízení. Myslím, že je to klíčová otázka pro celý ekosystém eh, internetu, otázku výzkumu a podobně. A na tomto pozadí eh, to byly dvě konkrétní otázky, o kterých jsem se chtěl dotknout. Vím, že komise je s tím seznámena. Za prvé Internet Governance Forum. První setkání svého nového mandátu se bude konat v Nairobi na podzim. Díky různým členům parlamentu už vedeme neformální eh, diskuze a připravujeme naše stanoviska k tomuto. Ehm, minulý týden se ve Vilniusu konalo IGF a myslím si, že je to vždycky velice důležitá globální příležitost pro Evropu, ehm, aby pochopila eh, tento přístup mnoha aktérů, jde tady o účast na eh, globální diskuzi, tak abychom napomohli internetu, aby se posunulo tento vývoj předu. Za druhé, trošku méně pozitivní podle mého názoru, začínáme diskutovat eh, s hlavními partnery o otázce řízení ICANN. A jak víte, ehm, ICANN na posledním setkání setkání v Singapuru eh, se tady obnovilo eh, v eh, představenstvo a já myslím si, že možná víte, že Eh, americké, že ministerstvo spravedlnosti a eh, DJ Competition tady měl nějaké problémy s konfliktem zájmu, nahlíží, myslí si, že tady otázka administrativy je tu velice důležitá, a takže otázka governance, dobré i špatné zprávy, protože internet je klíčový pro nás všechny, pro, vaš pro všechny výbory a váš výbor i nadále bude chtít na tuto věc jistě sledovat. Druhá věc je otázka bezpečnosti. Za eh, maďarského předsednictví jsme udělali pokrok se členskými státy eh, na neformálních ministerských a bilaterálních setkáních a také v Radě, pro, eh, v radě Telekomu. Eh, myslím si, že bychom mohli, mohli udělat více společně, tak abychom posílili bezpečnost veškerých uživatelů internetu, společností, veřejných správců. V posledních šesti měsících jste zaznamenali obrovské um, útoky na infrastrukturu komise, velké hackingové takové eh, hackerské útoky a eh, bylo to eh, také na americká veřejnou administrativu. A řekl bych, že otázka bezpečnosti internetu dnes je stejně tak jako otázka bezpečnosti zdraví. To bylo jako v otázce třeba ptačí chřipky. Vidíme, že hrozba roste, veřejné zprávy ještě stále nemohou, nejsou schopny kolektivně na to reagovat. A proto si myslím, že se budeme muset obrátit na parlament, aby napomohl za prvé, aby napomohl mm, vybudovat takovou vizi aktivnější evropské intervence. Takže eh, kolektivní práce ze strany členských států, za druhé je tu návrh eh, v rozpočtu eh, týkající se, týkající se propojení Evropy a infrastrukturálních fondů. Máme tady širokopásmové mm, záležitosti, energii a e, souvisí to také s tím, aby se národním úřadům umožnilo spolupracovat a to bezpečným a koordinovaným způsobem. Takže toto musíme zajistit, aby to fungovalo. A za třetí Eh, ENISA. Jak víte, tak eh, nejenom eh, napomůžeme obnovit mandát pro ENISu, ale také spolupracujeme s představenstvem ENISA, tak abychom zlepšili fungování tohoto úřadu. Když teď přemýšlím o ekonomice, už jsem se dotkl této otázky, ehm, než jsme začali, tak jsme si řekli, že toto jsou obtížné doby pro veřejné financování čehokoliv. Ale komise je pevně přesvědčena o tom, že návrh zásadního navýšení navýšení výdajů do výzkumu a rozvoje a inovací eh, je nutně zapotřebí plus 46 z FP7 do to je v návrhu a toto není žádný luxus a vím, že vaši členové a my můžeme mm, na pomoci a můžeme mm, tomu pomoci, když mluvím za svou malou část výzkumných aktivit, mm, tak jsme optimističtí, že v, se, to, co děláme dnes, nám ukazuje, že tyto peníze jsou dobře vydávány a spolu s vámi budeme chtít zajistit, aby to tak i pokračovalo, aby eh, i nadále všichni pochopili, že to je dobrým způsobem mm, vydáno. V detailu, v detailu pak uvidíme to, co navrhujeme do budoucna. Výzkum ehm, by měl být jak širší, tak mm, menší, to znamená, chtěli posunout kupředu myšlenky, s kterými jsme přišli, které jsme, chceme na nich dále budovat, tak aby i menší, ale slibné e, myšlenky a ideje se dostaly na trh. I větší myšlenky a vize potřebujeme. A jak jsme viděli za posledních měsíce, tak jsme e, navrhli e, na poli ICT, mohli bychom sem začlenit i financování až do jednoho miliardu eur to by mohla být taková vlajková iniciativa, která by mohla provázet tyto iniciativy, takže si myslím, že před námi všemi stojí tato důležitá práce. Již jsem se zmínil o propojování Evropy, toto je nový návrh v rozpočtu, ale a přestože to není ve výzkumném programu, tak je to relevantní pro práci, o kterou se tento výbor zajímá. Máme tady výzkum, máme tady otázku propojování, program GEO, ŽEO, to jsou velké věci. Evropští vědci by měli pracovat z Evropy na datech třeba teleskopických z Chile, to znamená, my musíme v tomto pokračovat a e, konečně bych rád pohovořil o otázce ekonomické v souvislosti s telekomu, to je zase trošku má Eh, část. Mně eh, jde o implementace třetího balíčku, ta postupuje pomalu, všechny členské státy eh, teď už mají, mají, by měly mít plné převedení a jenom pět z nich to dokázali. Takže kdyby to bylo 22 chybí, myslím si, že toto mi dělá starosti, vy máte své starosti a mé starosti se týkají implementace v členských státech. A co se týče doporučení ehm, v rámci třetího balíčku, eh, eh, eh, není to jenom, není to jenom otázka soutěže, ale také o doporučení. Je tady nařízení ze CEOs ehm, a stupeň Eh, stupeň regulace v Evropě se musí, nebo regulace se musí eh, navyšovat, to znamená naše doporučení, tedy přístup založený na doporučeních, taková tato koordinace zatím eh, se zatím nepokrývá oblast Evropě, to znamená, je to otázka výkonu a na tomto pozadí návrh týkající se roamingu a tady pak předám slovo svému kolegovi. Toto je velice důležité nejenom z politického hlediska, protože spotřebitelé to eh, eh, registrují, ale protože eh, je to součástí celého rámce takového toho regulačního postupu v Telekomu a je to takový nejvyšší bod strukturovaných intervencí, a uvidíte, my vám pak ukážeme několik grafických, několik grafik a ten návrh, ten bude eh, více ambicioznější, eh, budou to strukturální změny spíše, než že bychom dělali, dělali, stanovali limity eh, cen. A budeme sledovat trh, chceme pokrýt veškerá data, to znamená z politického, technického hlediska to bude náročný, náročná legislativa. Morning, Děkuji, dobré jitro, dámy a pánové. Nás svých folejích vás chci seznámit s našimi návrhy, tak abychom vyřešili konkurenční problémy na trhu s roamingem. Na začátku bych vám však chtěl vysvětlit současnou situaci a také s tím, jak trh nyní vypadá. Máme nařízení, které má být revidováno a také hodláme řešit eh, kompetenci na trhu. A v souvislosti s revizí nařízení jsme předložili naši zprávu minulý týden a také předkládáme v našem návrhu další návrhy. Podíváte-li se na roamingové trhy, na roamingový trh a jak vypadá a jaký byl dopad současného nařízení, pak vidíme, že operátoři samozřejmě podléhají tomuto nařízení, podrobili se mu, jsou tam také stanoveny limity a průměrné ceny jsou tak na úrovni limitů. Podíváme-li se také na roaming dat, což je rostoucí trh a tento trh v budoucích letech dále poroste, tak současné nařízení zde stanovuje ceny na úrovni velkoobchodu a také maloobchodu a my vidíme, že v současné době stanovujeme cenu 50 centů, ale hodláme zde dojít dokonce k 30 centů, ale vidíme, že spotřebitelé platí daleko více. A co se také dělo v minulosti, tak můžeme konstatovat, že opravdu operátoři z roamingu dat dobře vydělávají, protože e, jsou tady velké marže. Mám tady dvě folie. Za prvé se to týká hlasové telefonie, tedy roamingového volání. A tady vidíte červenou linku, která ukazuje mezery a potom vidíte jaké roamingové obchody a ceny na trhu existují. Takže tady vlastně vidíme, že pod regulovanými limity žádná konkurence prakticky neexistuje. A pokud se týče roamingu z daty, tak první dva sloupky ukazují maloobchodní, tedy spotřebitelské ceny a dva druhé sloupky ukazují velkoobchodní ceny. A my tady vidíme modrý sloupeček, to je cena pro malospotřebitele. To znamená, jestliže e, posíláte data do jiné sítě, tak tady e, jsou vysoké ceny a na velko je to dokonce kolem jednoho eura a tady vidíme opravdu velkou marži, protože na velkoobchodní úrovni jsou ceny poměrně nízké a marže se stále zvyšují. Výsledkem trž, trhu je to, že musíme zvážit nová řešení než pouze zastropování cen, to, co jsme udělali v roce 2007 a to je také to, co současné nařízení vyžaduje. To vyžaduje Evropský parlament, aby komise také se zabývala dalšími alternativami cenové regulace a také zdali existují nějaké možné alternativy k roamingu. My jsme navrhli, my tomu říkáme hybridní přístup, Nejdůležitější je, když eh, dlouhodobě přemýšlíme o trhu, tak tady opravdu nejdůležitější jsou strukturální prvky, které navrhujeme. Strukturální prvky by měly posílit eh, volbu spotřebitele. To znamená, že koncový spotřebitel by měl snadněji porovnávat jednotlivé ceny roamingu u jednotlivých operátorů a také spotřebitelé by měli mít k dispozici transparentní ceny. A na druhé straně by také měl být umožněn vstup nových operátorů na tento trh, tak aby mohli spotřebitelé mít k dispozici nové produkty. To jsou tedy strukturální opatření, která navrhujeme a paralelně musíme také dále postupovat s cenovými stropy stropy eh, minimálně na určitou dobu, než strukturální opatření začnou skutečně fungovat. Já vás chci seznámit s tím, co tato strukturální opatření obsahují. Jsou to dva druhy. Za prvé, první opatření se dá snadno implementovat a může být prováděno současně s revizí nařízení. Jde o usnadnění přístupu nobilním virtuálním servisním operátorům, kteří nemají vlastní sítě, tak aby mohli poskytovat služby eh, zákazníkům. To znamená, že je tady požadavek na současné operátory, eh, aby poskytli těmto nobilním operátorům vstup na trh. Takže jim musí umožnit vstup na trh v průběhu dvou měsíců, jestliže tito operátoři budou také eh, poskytovat řádné mobilní služby. A druhá část, která je důležitější, je možnost aby od poloviny roku 2014 měli koncoví spotřebitele mohli si zvolit pro roaming jiného operátora než toho, kterého používají pro domácí síť. Jestliže v polovině roku 2014 si řeknete, že jste spokojeni s domácími službami vašeho operátora, ale chtěli byste lepší ceny pro roaming, pak budete mít možnost se rozhlédnout a nalézt si jiného alternativního alternativního roamingového operátora a jestliže takového to najdete, pak můžete mít svého tedy domácího pro operátora a potom roamingového operátora, který bude jiný. a je to velice eh, dobré řešení, které vychází vstříc potřebám spotřebitelů. Toto bude ještě chvilku trvat. Zde se vyžaduje spolupráce mezi operátory musí e, sdílet e, své standardy a principy to je jako v současné nařízení, kde máme zaví, zavedení eh, limitů pro data roaming. Toto nebylo zavedeno hned, operátoři měli čas, asi rok na implementování tohoto modelu, tak aby dobře spolu, začali spolupracovat s BEREC a tento stejný přístup navrhujeme i zde s oddělením prodejem roaming roamingových služeb. Takže za dva roky, jestliže nové nařízení bude schváleno, tedy za dva roky by měl systém fungovat a spotřebitelé budou mít možnost si vybrat svého roamingového operátora. Mezi dobí musíme stále limitovat, zastropovat ceny, takže musíme zabezpečit také, aby tyto limity zůstaly v platnosti do roku 2016. V roce 2015 provedeme plnou revizi, kdy se budeme zabývat fungováním trhu v nových podmínkách a za podmínky, že trh již v Eh, limity v roce 2016 potřebovat nebude, to je docela dobře možné. Takže v těchto letech se bude provádět revize. A nakonec také ještě k datovému roamingu. Tento roaming zatím není na spotřebitelské úrovni regulován. Na základě sní, eh, na základě faktu, že snížení velkoobchodních cen nemělo svůj dopad na spotřebitelské ceny, tak musíme s tím v mezidobí něco udělat. A jak jste viděli předtím na foliích, tak průměrné ceny na spotřebitelské eh, úrovni je euro za 1 megabyte, proto my navrhujeme, aby tady byl také strop, takže bychom začali na 90 centech a kleslo by to na 50 centů v roce 2014. Je tady ještě jeden aspekt, na který chce upozornit v tomto návrhu. Podíváte-li se na ceny a na náklady, po, tom můžete říci, že tyto cenové stropy jsou velice velké ryse. Možná, že jsme je měli navrhnout nižší, ale musíme vidět tady dva elementy. Strukturální prvky a potom také cenové stropy. Musíme umožnit novým operátorům vstup na trh a přestože musíme dbát na spotřebit musíme dbát na eh, podmínky spotřebitelů, tak nemůžeme se snažit o veškeré stlačení cen, protože to by pak nevedlo k pobídce pro operátory, aby spolu soutěžili v oblasti cen. A já se domnívám, že Toto je konec mé prezentace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem rád, že jsem vás mohl seznámit s naším legislativním návrhem a samozřejmě rádi zodpovíme otázky poslanců. Děkuji vám srdečně. Myslím si, že je to opravdu velmi rozumné řešení i v tomto krátkém čase. To znamená, že jsme si tady vyslechli v podstatě takovou opravdu velmi přirozeně přednesenou přednášku, ne pouze přečtený text. Myslím si, že z toho všeho vyplývají hodně důležité otázky. A e, já jsem také velmi rád, že jsme se tady tak opravdu precizně a konkrétně zmiňovali o té nově připravované legislativě. Takže to by bylo k té přednášce a teď poprosím pana Rubich, aby položil první otázku nebo svůj první komentář. Děkuji, děkuji pane předsedu. Děkuji také mm, i v souvislosti s těmi třemi v podstatě legislativními texty, hlavně v oblasti IKT. Musíme zajistit, aby v budoucnosti abychom zajistili opravdu co nejlepší situaci, to znamená nějakým způsobem bojovali proti těm velkým cenovým eh, rozdílům. Hovořili jsme o tom euru na megabyte a je pravda, že když potom například využíváte jinou síť eh, v jiné zemi, tak to může být také 1,39 za 100 megabajtů. Takže tady jsou opravdu ty rozdíly velmi velké. Takže eh, v podstatě dokonce eurové rozdíly v rámci Evropské unie jsou zcela běžné. To znamená, že můžete zaplatit buď to 9,90 anebo 13,90. A tady hovoříme o té ceně za 1 megabyte. A teď, když bychom to srovnali s gigabajty, v mnohých zemích máme různé balíčky, třeba 8 giga za 8 euro. To znamená, že 1 gigabyte stojí 1 euro. To znamená 1 GB, 1 euro. A teď, když si to srovnáme s tím, co platíme za mobily nebo za smartfony, tak vlastně tady platíme 13 900, 1390 za gigabyte. To znamená, že ty ceny jsou opravdu daleko nižší. Uh, to znamená, v jedné zemi máte jedno euro za jeden gigabyte a potom u některých e, mobilních telefonů nebo smartphonů je to opravdu částka mnohonásobně vyšší. Takže tady vidíte v podstatě, jak se ty ceny eh, liší u stahování různých datových balíčků. To znamená, že tady ty možnosti jsou opravdu rozmanité. Takže to je to, co se týče toho srovnání. Dále i v různých dalších oblastech existují velké, velké rozdíly. Myslím si, že i například ta situace nebo tam ten stav infrastruktur v různých zemích eh, je velmi rozdílný. To znamená, my musíme zajistit eh, samozřejmě, aby ty zisky eh, společnosti byly dostatečně vysoké na to, aby tyto společnosti mohly zároveň také dostatečné peníze investovat do svého rozvoje. To znamená, že tady v podstatě tu situaci musíme sledovat i z toho důvodu, abychom mohli jednoduše identifikovat vlastně eh, společnosti, které svou eh, roli na trhu zneužívají. Eh, v podstatě tady bychom si měli opravdu, eh, my jsme si tady stanovili tu lhůtu do roku 2016, nevím, proč bychom měli eh, čekat až do roku 2016, možná, že bychom měli tu lhůtu opravdu snížit, například co se týče těch nových různých iniciativ, které jsme začali. Pan Rudy. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji pane generální řediteli, za vaší přednášku. Co se týče vašeho generálního ředitelství, tak já bych byl opravdu velmi rád, kdybyste nám mohl trošičku schrnout tu střednědobou revizi sedmého programu, protože to by bylo pro nás důležitý, důležité. My si myslíme, že odborníci opravdu odvedli uspokojivou práci, nicméně výsledky a zpráva komise si myslím, že k nám dorazila opravdu dosti pozdě. To znamená, že my jsme poté na tu naší práci měli málo času. My jsme v podstatě potom byli nuceni pracovat eh, příliš rychle na to, abychom mohli odvést dostatečně kvalitní práci. Eh, například co se týče předposledního nebo posledního rámcového programu 2011 až 2013, tak tady jsme v podstatě měli, jak jsem ji zmínil, dost málo času. A my se v podstatě tím snažíme říci, že by nás velmi zajímalo, zdali jste vůbec eh, přihlédli k eh, té zprávě, kterou pro vás vypracoval Evropský parlament, protože my jsme vás mimo jiné prosili o to, abyste zajistili zjednodušení celého toho systému, protože pro spoustu uživatelů ty systémy v tuto chvíli jsou příliš komplikované a my jsme eh, také řekli, že je třeba upřednostňovat malé a střední podniky, že je třeba zdůraznit inovaci, také jsme zmiňovali některé projekty z roku 2011. A já bych byl opravdu velmi rád, kdybyste nám řekl něco k této práci, protože pokud já správně rozumím paní komisařci Cruz a vaší práci, tak vy se samozřejmě snažíte eh, vytvářet co nejlepší image, odvádět co nejlep, nejlepší práci, to je samozřejmě velmi dobré, ale my bychom chtěli vidět, zda opravdu jste schopní zajistit v souvislosti s různými operátory, kteří stanovují sazby, které vycházejí z jejich infrastruktur, zdali tedy můžete vy zajistit, že práce těchto operátorů negativně neovlivní investice do nových infrastruktur a jaký dopad to bude mít vlastně na všechny budoucí technologie, protože velmi často dochází k tomu, že evropští občané mají takový pocit, že se s nimi, že v podstatě se musí potýkat s nerovnoprávným zacházením. A to si myslím, že je takový všeobecný pocit. To znamená, že lidé mají pocit, že se v každém případě upřednostňují městské oblasti, venkovské oblasti jsou zanedbávány a ty investice jsou rozdělovány ne- nesprávně. Takže mohli byste nám říct něco k tomu, jaká existuje v tuto chvíli e, situace? Paní Tykau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc pentru... Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda také poděkovala za tu přednášku, kterou jsme si právě vyslechli já bych řekla, že já jsem v podstatě velmi spokojená s těmi novými legislativními akty, které se připravují. Je pravda, že v tuto chvíli náš trh není dostatečně konkurenceschopný. Eh, je to pravda a z toho důvodu si myslím, že toto nové nařízení musí tu současnou situaci v souvislosti s konkurenceschopností zlepšit. A já mám jednu otázku. Vy jste hovořil eh, o tomto legislativním návrhu. My jsme předložili naše pozměňovací návrhy. A já se chci zeptat, zdali. V první řadě si myslíte, zdali byly vyřešeny ty problémy, které spočívají nebo souvisejí s hranicemi, se státními hranicemi, tam, kde dochází k interferencím, tam, kde dochází v podstatě k problémům s poskytováním služeb například v rámci jednoho státu může docházet k tomu, že v pohraničních oblastech v podstatě dochází k takovému, ne, k, tedy k neustálým interferencím mezi pohraničními operátory. A to se týká jak volání, tak eh, zpráv, textových zpráv SMS. A z toho důvodu velmi často ty účty za telefonu mohou být opravdu nadměrně vysoké. A proto chci říct následující. Spousta lidí mě upozornila na problém, který souvisí s pozdním doručováním textových zpráv. A já si proto myslím, že bychom tady měli stanovit nějaká jasná kritéria výkonu a efektivity, tak abychom zabránili tomuto spoždění nebo těmto problémům protože ve chvíli, kdy vy píšete textový, textovou zprávu, tak chcete, aby ta zpráva došla okamžitě. Vy nechcete, aby došla až za několik dní. A další věc, kterou bych ráda zmínila, se týká budoucích Eh, legislativních eh, návrhů, které se týkají elektronického podpisu a elektronické identifikace. My si myslíme, že to jsou dvě věci, které jsou velmi důležité. Jsme velmi rádi, že se chcete těchto témat zhostit. Komise se vyjádřila tím způsobem, že na nich začne pracovat již příští rok a my si myslíme, že to jsou iniciativy, které jsou pro nás zcela zásadní, takže za ně děkujeme. Paní Carvajo. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala komisi a generálnímu eh, ředitelství eh, za to, že nám poskytli informaci. Měla bych otázku týkající se nového fondu, eh, tedy infrastruktury, které budou propojovat Evropu a také stanovování priorit a bude tady návrh. Myslím si, že to bude několik členských e, států. Už máme zkušenosti s velmi nízkým výkonem e, různých projektů v této oblasti, alespoň v mé zemi Portugalsku, a sice e, to, co to se týkalo plánu ekonomické obnovy, a tady byl, v, existoval balíček, šlo o široko pásmové použití v venkovských oblastech a to velice dobře fungovalo, ale je to velice pomalé toto implementovat, takže si myslím, že potřebujeme jasná pravidla a musíme být schopni to jednoduše používat. A také je to otázka spolufinancování, která občas bývá um, um, obtížná. Děkuji. Kolega Ransdorf. Ransdorf. My question is very simple. No, otázka je velice prostá. Vzali jste v úvahu eh, problém eh, malých a středních podniků, protože eh, to, byla, to byl problém v prvním nařízení. Pozměňovací návrhy, které mají umožnit malým a středním podnikům ehm, ehm, takové ceny, aby mohly vstoupit do sítě, aby jim bylo umožněno ehm, fungovat ve síti, Toto nebylo eh, schváleno, to tady eh, v parlamentu, takže má otázka eh, zní, jestli tentokrát budeme schopni zaručit, aby malé a střední podniky měly možnost vstoupit na trh, aby mohly vstoupit do sítě, protože velké společnosti jim brání fungovat v, v tomto rámci. Děkuji. Děkuji. A paní Madura, ještě předávám slovo. Oh, sorry. <laughs> I will be very brief. Budu velice stručná. Eh, Direktor generál. Pane generální řediteli, Ráda bych vám poděkovala za to, že jste za námi přišli. Děkuji i vašemu spolupracovníkovi. Myslím si, že v tuto chvíli nastal opravdu ten velmi správný okamžik na to, abychom se zamysleli nad tím, co nás všechno čeká. Myslím si, že váš přehled, který jsme si právě vyslechli, byl opravdu velmi nápomocný, hlavně co se týče roamingu. Roaming, což je otázka, která, kterou už máme na stole a kterou se musíme zabývat. Myslím si, že to jsou otázky, kterými se opravdu velmi intenzivně budeme v následujících měsících zabývat financován. Já mám několik otázek, kterým bych se ráda věnovala a které by se také zmínil. V minulém týdnu má frakce navrhla eh, nebo předložila návrh eh, stanoviska a já bych eh, proto chtěla říci, nebo byl to tady návrh usnesení, omlouvám se, a eh, šlo v podstatě o náší představu těch eh, hlavních třech témat, kterým si myslíme, že bychom se měli věnovat. V první řadě bych ráda zmínila elektronický obchod a hlavně otázku eh, těch teritoriálních aspektů obchodování v síti. Samozřejmě víme, že chceme jednotný digitální trh, existují různé návrhy pro tuto oblast elektronického obchodování. I z toho důvodu hovoříme o elektronickém podpisu, o elektronických veřejných zakázkách a tak dále. Nicméně se snahou nebo v rámci snahy podpořit eh, bezpečnost eh, našich spotřebitelů, bychom byli velmi rádi, kdyby Evropská komise mohla ještě zohlednit právě ty prvky nebo elementy eh, ter, nebo teritoriálních charakteristik. Potřebujeme jasný, právní, stabilní rámec. Potřebujeme, aby tento eh, rámec byl také co nejdříve transponován nebo implementován, tak, aby byla, byly také podpořeny investic, investice do infrastruktury, aby poskytování elektronických služeb eh, se mohlo zakládat opravdu na co nejsilnějším eh, a nejvýkonnějším internetu. Potřebujeme, aby elektronické obchodování bylo také výhodné a aby ho bylo možné provádět za přístupné ceny pro všechny spotřebitele. A byli bychom také velmi rádi, kdyby všechny technologie týkající se právě informační a komunikační technologie eh, se těšily opravdu zásadním investicím v budoucnosti. Myslíme, že Evropská unie opravdu může být v popředí eh, právě těchto iniciativ, co se týče eh, různých technologií, který se, které se týkají eh, přepravních možností, zdraví a jejich vlastně užití i ve třetích a rozvíjejících se ekonomikách. Takže to by bylo všechno. Děkuji, pane předsedo. Výborně, děkuji vám. Já bych rád položil jednu otázku. To nejzajímavější na tomto návrhu je přece ta nová struktura. Já jsem eh, ještě stále nepochopil, proč nemůžeme pokračovat eh, rychleji, proč ten pokrok nemůže být eh, rychlejší, proč musíme zase pracovat s regulovanými cenami. Mně se to v podstatě vůbec nelíbilo. Já si myslím, že tady ta změna struktury je opravdu to nejzajímavější na tom návrhu a myslím si, že bychom měli postupovat co nejrychleji to bude možné. Děkuji. Thanks. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem za hodně komentářů a také za zajímavé otázky. Jsou to pro nás důležité signály. Nejdříve se chci vyjádřit k otázce jiným, eh, které se tedy netýkaly roamingu a potom se vyjádřím k panu Odimu. Pokud se týče přeskumu v polovině období sedmého rámcového programu, tak tento přeskum se konal před mm, tím, než já jsem začal v této oblasti působit, ale nyní v druhém období Barosa také se snažíme o postup a o zjednodušení. To znamená, že komise a také kolegové, kteří provádějí systém, chápa, chápou dobře frustraci vědců a malých a středních podniků a také litujeme toho, že kontrolní metal, mentalita převládá. Já se domnívám, že my máme také podporu ostatních kolegů, například v generálním ředitelství rozpočet, tak abychom se posunuli směrem ke zjednodušení a také myšlenky ke zjednodušení zde již existují a my při využití využívání našich kapacit se snažíme vytěžit to nejlepší pro malé a střední podniky. Já jsem se těmito tématy v minulosti zabýval. Zdali jsme udělali všechno, v co přeskum doufal. Určitě ne. Komise předložila určité návrhy, které jsou někde ztracené v toku dějin mezi institucemi. Pokud pokud se týče otázky paní Tykau, tak na podzim hodláme také předložit další přístup. Tady máme směrnici o elektronickém podpisu a také elektronická identita, kterou musíme řešit na celoevropské úrovni a my se nyní snažíme tyto dvě věci v budoucnosti spolit spojit, protože elektronický podpis a elektronická identita jsou součástí jedné mince. Pokud se týče hraničních oblastí, o tom také hovořila paní Tykau, tak řešení tohoto problému na hranicích takže to znamená, jedno řešení je dát větší pravomoci, pravomoce spotřebitelů, tak abyste se mohli rozhodnout pro místního operátora a potom v zahraničí se pak můžete rozhodnout pro jiného operátora. A pokud se týče sousedních zemí, tak tady již jednáme s velkými partnery, jako například s přáteli v Rusku. A pokud se týče interferencí na vnějších hranicích EU a také na hranicích mezi členskými státy, tak tyto interference určitě také vyřešíme, když budeme dobře spolupracovat. Já vím, že tyto interference existují, ale netýká se to přímo roamingu. Paní Kavajo se eh, zmínila o propojování Evropy. V komisi nyní máme koncept a předkládáme návrh na obnos peněz, které hodláme vydat. A my také musíme identifikovat rozdíl mezi energií a transportem a potřebami IKT. A ICTC potřebuje nejméně zdrojů a tak jak to zvládneme, já doufám, že jsme se poučili také z plánu obnovy. Poučení z plánu obnovy to je takové, že musíte mít specialisty a také zprostředkovatele a já se domnívám, že když budeme mít také dostatek eh, financí, pak dokážeme vytvořit expertizní skupiny jak ve soukromém, tak i ve veřejném sektoru. My se budeme také snažit využít veškerých financí, tedy veřejných fondů a také institucionálních finančních zdrojů, tak abychom eh, překonali finanční nedostatky. O tom se ještě dále radíme, jak budeme postupovat. Paní Madura, my vítáme vaši podporu, kterou také potřebujeme. Pokud se týče elektronického obchodu, electronic commerce, tak tady příslušní komisaři velice těsně spolupracují a já doufám, že na podzim se budeme také zabývat náklady z třetích zemích na evropském trhu a budeme také hodnotit trvalou udržitelnost teritoriálního přístupu, jak jste to označila. A dále se domnívám, že v současné době jsme v startovací fázi Bareku. E, trošku jsme se spozdili s transpozicí a implementací třetího balíčku a také nemáme zatím s takovou stabilní krajinu či prostředí, které bychom v Evropě potřebovali. Potřebujeme tedy lepší provádění. A pokud se týče IKT pro IKT pro vědce a pro výzkumnou základnu, tak já se domnívám, že bychom se měli především měřit na to, jak IKT budou využívány v boji proti klimatickým změnám při aktivním stárnutí a tak dále. A potom IKT eh, musíme považovat za klíčové technologie a je snadnější hovořit se všemi lidmi o výzvách, a vy můžete hovořit o výzvách, o tom, jak můžete IKT využívat, jestliže budete mít dobrou vědeckou základnu. Takže my musíme mít dobrou vědeckou základnu, tak abychom mohli IKT rozvíjet. A pokud se týče roamingu, na to se ptal pan Rybik, komise je vždy egocentrická. Vždy, když se rozhodneme, co navrhneme, pak postupujeme velice rychle. A první test bude ten, zdali eh, parlament a rada budou ochotni eh, s námi touto cestou jít, zdali budou vyžadovat určité kompromisy. A potom otázka přechodného období je tady také. Tady se hovořilo o zastropování cen, tak eh, na to nepotřebujeme žádné dlouhé přechodné období, ale pokud se týče vytvoření strukturálních řešení, na to se musí změnit chování na trh. Strukturální řešení znamená, že vždy, když spotřebitel půjde do obchodu pro novou smlouvu, to znamená, vždy, když dostanou potom účet, tak si říkají, udělal jsem to správně, mám správného operatora. To znamená, že spotřebitel musí znát současné eh, roamingové ceny, tedy u toho příslušného eh, operátora, ale musí také znát ostatní nabídky ostatních operátorů. Ale přes noc nemůžeme očekávat, že trh takovéto nabídky a informace poskytne. Takže my musíme postupovat rychle, ale nesmíme postupovat tak rychle, aby se to obrátilo proti spotřebitelům. Potom také otázka investic jaký je vztah mezi naším návrhem a trvale udržitelnost, trvalou udržitelností investičního modelu, neboť klíčový ukazatele, ke kterým my jsme se zavázali, je, abychom měli vysokorychlostní internet v Evropě, širokopásmový internet. Takže my musíme splnit tento cíl. Dnes a zítra pan předseda Barroso a Nelly Cruz budou hovořit s příslušnými operátory a aktéry a já očekávám, eh, že koncem tohoto tohoto týdne bude navrženo, že na tomto tématu budeme pracovat tvrději. Ale to neznamená stále větší marže pro operátory na trhu, protože my jsme viděli, že tady není lineární vztah mezi profity velkých operátorů a množstvím investic. Toto nejde paralelně, protože akcionáři chtějí také své dividendy. To si musíme uvědomovat. Není to vztah jedna ku jedné. A tak, jak nám folie ukázala, tak já se domnívám, že spotřebitelé také mohli získat férový díl a ne podkopávaly by přitom investice. A e, jak můžeme tedy sloučit dva tyto zájmy? To je objem. Například v Dánsku 90% domácností by mohly mít vysokorychlostní internet doma a mohly by mít také vysokorychlostní internet na mobilech také hodně zákazníků se rozhodnou pro levnější řešení a sice proto, protože nemají benefit z těch vysokorychlostních internetů, protože to hodně stojí a také obsah tam není. A to souvisí také s e-commerce. Jde o to, abychom vybudovali zajímavější trh sexy obsahu, jestliže to smím takto poznamenat. A potom musíme propojit oba dva zájmy. Pokud se týče roamingu a také textových zpráv, jestliže zašlete textovou zprávu, přijdu pozdě na večeři, tak je to opravdu špatné, když tato zpráva přijde až po třech hodinách. Tak my musíme zabezpečit kvalitu těchto zpráv a to budeme také řešit v souvislosti eh, s roamingem. A otázka pana Ransdorfa. Otázka malých a středních podniků, to se říší MVAO. V současné době Hlavní národní operátoři by měli také umožnit vstup malým a středním operátorům ke své síti, tak aby mohli využívat tu velkou síť. A my také hodláme těm provozovatelům sítě dát povinnost za povinnost, aby udělali eh, díl, tedy dohodu s aktéry, kteří chtějí vstoupit na trh během osmi týdnů. To znamená, aby také malí operátoři byli přítomní po celé Evropě 27 států. To bude také součást našeho strukturálního řešení. A jestliže opravdu tuto povinnost na velké operátory uvalíme, o tom bude muset rozhodnout legislativa. Děkuji. Dámy a pánové, děkuji. Myslím, že i vaším jménem mohu poděkovat panu generálnímu řediteli a e, zástupci komise. Děkuji e, za velmi podrobné informace i za vysvětlení toho, proč se zvolila e, kdy jaká cesta. Myslím si, že pro naše další konzultace je to velice užitečné. V příštích týdnech a měsících týdnech možná ne, ale spíše měsících, eh, Budeme mít spolu více co dočinění a eh, protože před námi máme zcela konkrétní projekty, děkuji za to, že jste se dostavili, děkuji za vaše prohlášení. Thank you.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 Okay, we can start. Dobrá, můžeme začít. Wir müssen am Anfang vielleicht einen kleinen... Tak, na začátku musíme udělat malý test eh, elektronických zařízení. Souhlasíte-li, než eh, přistoupíme k hlasování? Ehm, uděláme si eh, zkušební hlasování. A sice e, se jedná o to, říci ano, ne, e, e, ukončíme zasedání a okamžitě zahájíme prázdniny. Tak prosím hlasujte, ano nebo ne. Okay, vote is... Dobře, tak hlasování ukončuji a výsledek je nemoc překvapivý. Je vše jasné? Tak můžeme začít. První hlasování, zpráva. První zpráva je od eh, paní Ford. Bezpečnost těžby ropy a zemního plynu v pobřežních vodách. Je to dosti složitá záležitost. Seznam hlasovací dispozici a můžeme začít. Eh, návrh 31. Kdo souhlasí? Kdo je proti? Zdrželi se. Eh, přijato 33. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 34. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 35. 35. Pro. Proti zdrželi se přijat. Eh, kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Padá 34 je pro, proti, zdrželi se přijat. 38 pro, proti, zdrželi se přijat. 39 a 40 jsou identické pro, proti, zdrželi se zamítnut Yes, 41. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 43 pro, proti, zdrželi se. Tak, to bylo moc rychlé. Je to pár problémů, protože musíme zamítat návrhy, protože nejsme kompetentní a to mnohdy celou věc komplikuje. Takže zopakuji ještě jednou. 43. 43 pro, proti, zdrželi se, e, přijato. 44. Tak ne, kompromisní návrh 2. Pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď Ample 2. Eh, eh, eh, pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 3. Pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 3. Pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 4. Pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 5. Pro, proti, zdrželi se přijat. 55 pro, proti, zdrželi se přijat. 56 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromisní návrh 5 pro, Padesát sedm. Padesát sedm pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh pět pro, proti, zdrželi se přijat. 59 oddělené hlasování mm, ve, třech částech. První část. První část. Hlasujeme pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Musíme poprvé ověřit, bude to lepší. Zahajuji hlasování. SAD ohlas navíc. Úplně nový postup. Před prázdninami už jste unavení. Dobře, uzavírám hlasování a máme přijato. Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Třetí část. Pro? Tak ne. Padám. Odpadá, promiňte. 64. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 65. Pro? proti, e, zdrželi se přijat. 66. False, yeah. 67. Zustimmung? 67 pro, proti, zdrželi se přijat. 68 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdrželi se přijat. 72 pro, proti, zdrželi se přijat, 73 pro, proti, zdrželi se přijat, 74 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 6a pro, proti, zdrželi se přijat, M pro 8 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se přijat, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnout, 76 pro, proti, zdrželi se přijat, 77 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromisní návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromisní návrh 8 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijat, 89. 89 pro, proti, zdrželi se přijat. Teď je to myslím 90, takže 90 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 91 pro, proti, zdrželi se přijat. 92 pro, proti, zdrželi se přijat. Další odpadá. 95 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijat. 93, 99 eh, pardon, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 11 pro, proti, zdrželi se přijat. 102 a NV14 jsou identické s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijat. 103. 103 pro, proti, zdrželi se přijat. 104 a NV15 pro, proti, zdrželi se přijat. 105 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijat. Sto devět pro, proti, zdrželi se přijat, deset pro, proti, zdrželi se přijat. Jury 7. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 113 pro, proti, zdrželi se přijat. 115 pro, proti, zdrželi se přijat. 116 pro, proti, zdrželi se přijat. 117 pro, proti, zdrželi se přijat. 118 pro, proti, zdrželi se přijat, 119 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 12 pro, proti, zdrželi se přijat. 124 pro, proti, zdrželi se přijat. 126 pro, proti, zdrželi se přijat. 128 a NV20 identické, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. Sto třicet. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. To padá. Druhá část, NV18, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Takže teď hlasujeme o NV18. Kdo je pro, proti, zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se, přijato. 134 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 137 jako dodatek pro, proti, zdrželi se přijato. M 14 pro, proti, zdrželi se přijato, 138 pro, proti, zdrželi se přijato, 139 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 140 pro, proti, zdrželi se přijato. Sto čtyřicet jedna pro, proti, zdrželi se přijato. 143 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 144 pro, proti, zdrželi se přijato. Empl 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Tak, teď jsme u sedmičky pro, proti, zdrželi se přijato, osm pro, proti, zdrželi se přijato, devítka pro, proti, zdrželi se přijato, jedenáct pro, proti, zdrželi se přijato, dvanáct pro, proti, zdrželi se přijato, čtrnáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Tak teď třináctka, třináct pro, proti, zdrželi se, přijato. Patnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmnáct na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Devatenáct pro, Prosím. 19 pro, proti. Tak ještě jednou, 19 pro, proti, zdrželi se přijato, 20 pro, proti, zdrželi se přijato, 21 pro, proti, zdrželi se přijato, 22 pro, proti, zdrželi se přijato,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 Jednička Jed, pro, proti, zdrželi se přijato. Dvoj, dva a čtyři identické pro, proti, zdrželi se přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se přijato. Pět pro, proti, zdrželi se přijato. Tak a teď jsme u Ample 1 pro, proti, zdrželi se přijato, Ample 6 pro, proti, zdrželi se přijato, desítka pro, proti, zdrželi se, přijato, 12 pro, proti, zdrželi se, přijato, 16 pro, proti, zdrželi se, přijato, 17 pro, proti, zdrželi se, přijato, 18, ne, tak 1 20 pro, proti, zdrželi se, přijato, NV 1 pro, proti, zdrželi se, přijato, NV 1 30 pro, proti, zdrželi se, přijato, 330 pro, proti, zdrželi se přijato, 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tak, to by bylo a teď ještě konečné elektronické hlasování. Hlasujeme. And Closed. No. Hlasování je u konce. Konec hlasování. Tak, zcela jasný výsledek s velkou většinou přijato. Gratuluji. Tady si myslím, že to je zcela jednoznačný výsledek. Nebylo to samozřejmě jednoduché. To nebyl pouze výsledek mnohých hlasování, ale také výsledek mnoho, mnohých hlasování v jiných výborech. Chcete ještě něco říct, kolegyně? Chtěla bych pouze poděkovat kolegům z ostatních politických skupin, protože vidíte, že jsme se snažili dosáhnout kompromisu a dohodnout se, takže děkuji všem ostatním poslancům, tedy z ostatních politických skupin, kteří se mnou společně tvrdě spolupracovali. Takže bychom si ještě měli všichni zatleskat a nyní zpráva paně, pana Chaci Marka se integrita a transparentnost trhu s energií. Machen wir es direkt elektronisch. Ne? Drei Abstimmungen, aber wenn die Mitglieder Two votes. Three votes if you want, ne? but the members can do it together if they... Okay. they also, wir können... Dobrá. Takže tři jednotlivá hlasování anebo jedno jediné hlasování. Budeme hlasovat elektronicky, takže jedno hlasování pro všechna tři rozhodnutí. Hlasování je započato, hlasujeme. Closed. Hlasování je u konce. Ano, je všechno jasné, gratuluji. Mnoho štěstí a pokračujeme dále. Přecházíme ke zprávě pana Šimanského. Tady máme opět velmi jasný hlasovací seznam. První pro, proti, zdrželi se. Kompromis 2. Pro, pro proti, zdrželi se, zamítnuto, 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže hlasování je u konce. Výborně, tady si myslím, že je to zcela jasné. Výborně. 14 pro, proti, zdrželi se přijato, 15, dva, dvě části, první pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato, třetí část pro, proti, tak, budeme hlasovat elektronicky. Elektronické hlasování bylo započato. konec, tak 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 48 pro, proti, zdrželi se přijato, 19 pro, proti, zdrželi se přijato, 20 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis číslo 3 pro, proti, zdrželi se přijato, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26, 27, 28 identické pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 29. Takže 26, 27, 28 20 ještě jednou hlasujeme elektronicky, ověřujeme. Hlasování je u konce. Tak, bylo to těsně zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato, 30 pro. Takže 29 ještě ověříme elektronicky, dobře, takže ověřujeme. 29 hlasujeme elektronicky, hlasujte prosím. And closed. Hlasování je u konce. A zamítnuto těsně. Tak, 30 pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 31 pro, proti, zdrželi se přijato. 40 ve dvou částech, první část pro, proti. Hm, tak to zase budeme muset ověřit. Elektronicky hlasujeme. Hlasujte, prosím. A hlasujeme o první části čtyřicítky. Hlasování je u konce. A zamítnuto. To je výsledek. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis číslo 4 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 32. část pro. Proti tak, ověřujeme druhá část pozměňovací návrhu 2 a 30, hlasujeme elektronicky. Hlasování je u konce. Máme tady o jednoho poslance navíc. Tak. Tak, jeden se musí vzdát. Tak, konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis číslo 5 pro, proti, zdrželi se. Přijato 39 pro, 39 pro, proti, zdrželi se. Přijato 41. Myslíte si, že to bylo zamítnuté? Takže ještě jednou hlasujeme elektronicky 39. Hlasujeme. Tak, lidovci zase o jednoho navíc. Tak hlasování je u konce. Zamítnuto. 1,40. Tak teď jsme u 1,40. První část. První část pro. Proti zdrželi se přijeto. Druhá část pro. Proti zdrželi se přijato. 2,40 a pro. Proti Tak ověříme elektronicky, hlasujeme o 42C. Hlasování bylo započato. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 50 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 44 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 45 pro Takže omlouvám se, 45 padá. 640 eh, padá. Tak a hlasujeme o 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1, takže budeme ještě jednou hlasovat o 49, hlasujeme elektronicky, hlasujte prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti. Tak kdo je pro, u jedničky pro, proti, přijato. Tak a konečné hlasování hlasujeme elektronicky o celé zprávě. Hlasujte prosím elektronicky. Tak, přijat, přijato. Gratuluji, pane Šimanský. Takže i tady to dopadlo dobře. Tak a teď přecházíme k poslednímu hlasování. To je společné usnesení a ústní otázka. My budeme hlasovat an blok. Kdo tedy souhlasí? Prosím, zvedněte ruku, kdo souhlasí. Děkuji vám. Hlasy proti, zdrželi se schváleno. Takže musíme ještě elektronicky odhlasovat konsolidovaný text. Zahajuji hlasování elektronicky. A hlasování je ukončeno. Děkuji vám srdečně. Tak i tento výsledek je pozitivní a může přejít do další pracovní fáze. Tím jsme ukončili hlasování, tím vám děkuji a nyní budeme pokračovat a jako další nás navštíví polský ministr, který tady však ještě není, taky tady ještě být nemůže. A kdy přijde? V jedenáct? Já se domnívám, kolegyně, kolegové, já se domnívám, že polský ministr nepřijde před jedenáctou, možná ještě později. Takže do 11.30 si uděláme přestávku, takže sekretariát říká, že minister pravděpodobně přijde až půl dvanácté. Takže si uděláme přestávku. Takže přerušíme schůzi do 11.30, nemá smysl tady plítvat časem. Zabalte si kufr, dejte si kávu.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

dámy a pánové, rád bych vás všechny opět přivítal po krátké přestávce. A rád bych zde přivítal hlavně pana Valdemara Pavlaka, polského místo předsedu vlády a ministra hospodářství. Pro nás je opravdu velmi důležité, že za námi pan Pavlak přišel. Jsem opravdu velmi rád, že jste přišel na začátku eh, polského předsednictví. V posledních týdnech jsme již měli tu možnost setkat se a hovořit s panem Pavlakem a dalšími zástupci polské vlády. Byli jsme dokonce i v Polsku. Ta návštěva naše v Polsku byla opravdu skvělá. Obdrželi jsme spoustu informací, byla skvělá pro všechny, kteří se účastnili této návštěvy a tímto bych v podstatě rád ukončil své průvodní slovo a hned bych předal slovo panu Pavlakovi. To znamená, že teď bude hovořit pan Pavlak, potom budete mít možnost ještě vy všichni pokládat otázky a e, chci pouze říci, že musíme skončit ve 12.30, protože opravdu je třeba zohledňovat jejich pracovní dobu a jelikož jsem včera opravdu nebyl příliš poslušný, tak e, bych to rád dnes napravil. A pane Pavlaku, máte slovo. Pani, szanowni panowie, e, bardzo cieszę się z możliwości. Děkuji, dámy a pánové. Jsem opravdu velmi rád, že jsem mohli, mohl přijít za vámi do vašeho výboru s úmyslem hovořit s vámi o otázkách energie a hospodářství. Já doufám, že polské předsednictví bude co nejúspěšnější. Doufám, že to bude opravdu velmi úspěšná spolupráce eh, pro nás, pro Evropský parlament a pro celou Evropskou unii. Budeme hovořit eh, ve, ve vašem výboru o spoustě věcích, o společném výzkumném evropském prostoru. Budeme také hovořit o infrastruktuře, o tom bude hovořit pan Grabarčik zítra a pan Jiří Miller je zodpovědný za tu stejnou oblast. Já bych v tuto eh, chvíli rád hovořil eh, za polské předsednictví o našich politikách energetiky a hospodářství. Eh, my bychom se rádi soustředili na tři zásadní oblasti. Za prvé, integrace jako prvek růstu, za druhé, bezpečná nebo bezpečnější Evropa eh, v oblastech eh, potravinové soběstačnosti, energetiky a obrany. A poté ještě téma otevřené Evropy, Evropy, která se otevírá světu. Co se týče hospodářství, tak zase tři oblasti, které jsou eh, velmi důležité pro naše dnešní zasedání. Budeme se soustředit hlavně na průmyslovou a energetickou politiku. Já bych tuto chvíli rád začal tedy otázkami, které se týkají energetiky. Eh, v tomto rámci jde tedy hlavně o bezpečnější Evropu. Co se týče tedy energetiky, chceme se soustředit na vnitřní energetické trhy v Evropské unii. To znamená, že krok vpřed, krok eh, vpřed k bezpečnější Evropě jde o to vybudovat správný, dobrý, stabilní eh, základ společné energetické politiky, která bude mít k dispozici důležité a potřebné nástroje. Chci říci, že jde tady samozřejmě o výrobce, spotřebitele a všechny poskytovatele služeb, když hovoříme o energetice. Všichni tyto aktéři musí spolupracovat tak, abychom zajistili bezpečné dodávky energie. Díky tomu také budeme moci zajistit lepší a efektivnější fungování Evropské unie. Co se týče mezinárodní spolupráce, tady potřebujeme správné podmínky, adekvátní podmínky pro hospodářský růst a pro energetické úspory podpory. Takže to jsou ty hlavní věci, které se týkají energetické politiky a ty souvisí taky s dvěma hlavními mechanismy. Za prvé, mechanismus koordinace, jehož cílem bude vytváření jednotlivých nebo společných jednotných eh, postojů a stanovisek eh, evropských eh, členských států. Dále jde o mechanismus solidarity, to znamená mechanismus, který zajistí členským státům pomoc ze strany Evropské unie v případě nedostatku eh, energetických dodávek. Dalším úkolem, který jsme si stanovili v rámci vnitřních trhů a vnitřního zabezpečování energetických dodávek, tak tady jde samozřejmě o otevírání se Evropy třetím státům, to znamená státům vně Evropské unie. Jde také o ratifikaci energetické charty na globální úrovni. Tady jsme také vycházeli ze stejných mechanismů, ze stejných eh, akčních plánů a strategií. To znamená, že chceme dále spolupracovat se třetími aktéry. Eh, energetická politika bude předmětem ministerské schůzky, která se odehraje ve Vroclavi v září. Další témata, která se týkají energie, tak tady samozřejmě chci zdůraznit efektivitu, účinnost eh, energie, což je samozřejmě cíl, který je eh, zcela jaksi na vrcholu pyramidy priorit Evropské unie. Jde tedy o to, abychom zajistili eh, navýšení energetické účinnosti o 20 To znamená, eh, že v tuto chvíli počítáme, že se nám tento cíl podaří splnit pouze do poloviny. To znamená, že my musíme udělat všechno pro to, aby i v oblasti energetických struktur eh, nebo infrastruktur, pardon, a v oblasti stavebnictví byly byla přijata ještě další důležitá opatření, která by nám pomohla tohoto cíle dosáhnout. To znamená, že my také předložíme další návrhy, jak tohoto cíle dosáhnout. Eh, v listopadu eh, také očekáváme ze strany Rady předložení zprávy týkající se pokroku. Dále nová dohoda mezi USA a Evropskou unii Energy Star, což je eh, dohoda, kterou bychom rádi za našeho předsednictví podepsali. To znamená, že v rámci polského předsednictví chceme předložit naše žádosti nebo naše návrhy Evropské radě, aby eh, mohla tedy tuto dohodu se Spojenými státy americkými podepsat. To znamená, že co se týče toho institucionálního hlediska, tak tady by ta dohoda měla dojít ještě ke svému konci 24.11. Vás budeme informovat o té současné eh, situaci. Co se týče těch energetických infrastruktur, tak my samozřejmě chceme dále eh, stavět nové nebo podporovat a vytvářet nové energetické infrastruktury, což je priorita eh, politiky Evropské unie. My doufáme, že eh, v této souvislosti obdržíme dokumenty a zprávy ze strany komise do konce tohoto roku. Dále, samozřejmě Chceme, aby evropská energetická politika získala novou dynamiku a my budeme opravdu velmi tvrdě pracovat, aby, ta, aby tato dynamika fungovala. Budeme se snažit přispívat ke snižování uhlíkových emisí. Samozřejmě budeme jednat s našimi partnery. Je to vždy velmi složité, když eh, hovoříme o mezinárodních dohodách, ale my samozřejmě se budeme snažit zohledňovat i politiky týkající se klimatických změn, energetických energetickou politiku a to samozřejmě vždy eh, také se zohledňováním nutnosti udržení se vlastní schopnosti. Dále, co se týče transparentnosti energetických trhů, tak eh, to je téma, které se všemi těmi ostatními velmi úzce souvisí a my musíme udělat vše pro to, aby tím konečným výsledkem bylo lepší fungování energetických trhů. Dále, co se týče eh, plynu a zemního plynu, eh, spolupráce v této oblasti, tak tady je také třeba zohledňovat ochranu životního prostředí, je třeba eh, spolupracovat s vámi, protože vy jste na to již několikrát poukazovali, na to, že členské státy v té této souvislosti eh, musí se jaksi držet těch eh, základních měřítek nebo těch eh, základních stanovených cílů, které byly určeny nebo stanoveny na úrovni Evropské unie. Co se týče jaderné energie, tak v této souvislosti polské předsednictví začíná pracovat na směrnici, která bude stanovovat jasné základní normy, které se týkají týkají bezpečnosti práce s jadernou energií. Dále, co se týče také zátěžových testů a také podpory společného principu bezpečnosti, a to ne pouze v oblasti Evropské unie, ale také mám tím na mysli spolupráci eh, se sousedními státy. To znamená, že tato spolupráce by měla být eh, rozšířena eh, co nejvíce. Co se tedy týče dále eh, energie, tak rád bych zdůraznil to, že nejde pouze o to, abychom dále se tomuto tématu věnovali pouze rétoricky a pouze o něm debatovali eh, a neustále jenom hovořili o tom, jak chceme snižovat uhlíkové emise, ale eh, jde o to se soustředit opravdu na reálná řešení, reálná řešení, které Evropské unii poskytnou tu možnost opravdu těch ty cíle dosáhnout. To znamená, méně emisí, to je samozřejmě cíl, eh, méně uhlí, ano, ale je třeba nezapomínat na energetickou účinnost, která nám pomůže lépe využívat tu energii, kterou máme k dispozici. Příklad. Například ve chvíli, kdy budeme hovořit o výrobě tepla, například 50 procent eh, z plynu a 50 na výšení energetické účinnosti. Tady si myslím, že budeme moci dosáhnout daleko více, pokud tedy ten plyn bude využíván opravdu pro výrobu tepla. To jsou různé prvky, které mohou být nakombinovány tak, aby eh, v podstatě se ta situace zlepšila a role Evropské unie byla posílena. To znamená, že musíme zajistit, aby naše ekonomika byla opravdu velmi účinná, hlavně z hlediska energetického. Musíme zajistit lepší spolupráci mezi průmyslem a mezinárodními vědeckými a výzkumnými institucemi. E, my pracujeme na tomto e, na tomto tématu a snažíme se změnit strukturu eh, polského průmyslu tak, aby náš průmysl a naše hospodářství bylo eh, nízkoemisní, to znamená, aby naše hospodářství opravdu přispívalo k snižování eh, emisí uhlíku a zároveň si udrželo svou výkonnost. Polsko si tedy stanovilo svůj princip, který eh, by měl být také, nebo je v souladu se strategií 2020. Eh, samozřejmě velmi důležité v tomto eh, smyslu jsou politické strategie a iniciativy, to znamená, že budeme podporovat inovace, budeme podporovat výzkum. Jde o to, aby Evropa využívala své vlastní zdroje, aby se držela své vlastní cestovní mapy a tak dále. Takže to jsou ty strategie týkající se průmyslu. Jde v podstatě o to, že ta Tyto otázky budou předmětem eh, různých jednání. 21. 22. Eh, července se k tomuto tématu odehraje ještě jedno setkání Já chci říct, že pro nás je velmi důležité, aby prvky eh, evropské konkurenceschopnosti byly opravdu prioritou evropských politik. Je důležité, aby jednotlivá opatření měla pozitivní dopad na konkurenceschopnost. Krize z posledních eh, let ukázala, jak je to velmi důležité. Hlavně tam, kde dochází k nějaké výrobě. To znamená, že tam, kde se něco vyrábí, tam existují eh, pracovní místa a tam dochází k růstu. To znamená, že i eh, udržitelnost pracovních míst je pro nás velmi důležitá. Pokud bychom se v tuto chvíli chtěli zaměřit na ty další úkoly eh, rady v září, tak samozřejmě budeme hovořit o konkurenceschopnosti, budeme hovořit o eh, integraci a o spolupráci. Také bych rád zdůraznit, že mezi další iniciativy polského předsednictví patří také přijetí závěrů eh, rady které budou stěžení pro Evropskou unii. To znamená, že to vypracovávání závěrů by mělo již začít v rámci skupiny, která se zabývá růstem a konkurenceschopností. Tady hovoříme o říjnu a listopadu. Myslím si, že je velmi důležité, abychom pracovali opravdu s entuziasmem a elánem, protože všichni víte, že v říjnu nás čekají v Polsku parlamentní volby. To znamená, že náš naše předsednictví v podstatě je takovou mission impossible, protože červenec a srpen jsou prázdniny, pro vás, pro nás tedy ne, ale e, náš ministerský předseda už nám to vlastně jasně řekl, že my eh, letos žádné prázdniny nemáme. To znamená, že my se musíme připravovat také na parlamentní volby, musíme se věnovat našemu polskému předsednictví a musíme se zaměřit na prvky, které pro nás budou eh, stěžení. Takže to je v podstatě to, co jsem chtěl v kostce říci a chtěl jsem také ještě jednou zdůraznit, že je spolupráce s vámi pro nás opravdu velmi, velmi důležitá a velmi zásadní, protože v rámci vaší práce eh, samozřejmě vy se velmi aktivně podílíte na vytváření evropských eh, politik a my potřebujeme samozřejmě znát váš eh, názor, váš pocit a proto vám také chceme velmi aktivně naslouchat a proto také spolupráce polského předsednictví s Evropským parlamentem je pro nás velmi důležitá, protože to samozřejmě je velkým impulzem pro nás. Děkuji panu. Um, Děkujeme vám a někdy se píle i uh, vyplácí. Všem bych vám chtěl dát příležitost položit otázky. Eh, teď máme ale dost málo času, takže bych byl velice vděčen, kdybyste otázky mohli eh, klást na minutu, dvě a necháme hodiny běžet a ještě bych chtěl dát příležitost, aby pan Pavlak eh, měl možnost moudře odpovědět. Začneme panem Weberem. Oui, monsieur le ministre, <clears throat> bienvenue effectivement. Děkuji, pane ministře. Vítáme vás v našem výboru a děkujeme vám velmi pěkně za vaší úvodní řeč. Já si myslím, že zdůraznit důležitost energetické politiky je zcela na místě. Jelikož máme velmi málo času, tak bych se rád věnoval jednomu bodu. Jde o návrh komise v souvislosti s financováním programu GMS, GMFS jde v podstatě o program pro rok pro let, léta 2014 až 2020. Jde o priority Evropské unie v souvislosti s ochranou životního prostředí a e, v souvislosti s energetickou bezpečností. Nicméně tady existuje jaksi taková obava, že eh, kvůli podfinancování z tohoto programu nakonec nic nebude, protože tady hovoříme o třech miliardách euro za poslední tři roky. Nicméně jedna třetina těchto financí v podstatě pocházela z Evropské unie a dvě třetiny z Evropské agentury pro výzkum vesmíru. E, a co se týče toho posledně zmíněného programu, tak to je v podstatě program nebo agentura, která je zcela, zcela zásadní a já bych byl opravdu rád, aby e, práce neb- toho, této agentury nebyla poškozena. Paní Roset, paní Groset, Děkuji. Co se týče otázky, tak mně jde v podstatě o tu zprávu, o které jsme hlasovali nedávno. Eh, autorem této zprávy byl pan Lange, která se týkala v podstatě našeho hospodářství. Já bych se chtěla zeptat, co uděláte pro to, abychom zajistili eh, zachování tradičních pracovních míst v Evropské unii. Vy jste hovořil o energetické politice, vy jste hovořil o eh, emisích uhlí, uhlíku. Vy jste hovořil o důležitosti eh, vyrábět větší množství energie a e, já si myslím, že samozřejmě potřebujeme také nová řešení pro to, aby energie, kterou budeme dále vyrábět, byla čistější. Tady hovořím například i o nových technologiích zachycování e, CO2 a jeho skladování. Já si myslím, že to je technologie, která by i byla velmi rentabilní a myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby polské předsednictví udělalo všechno možné pro to, aby ten, tyto technologie byly co nejvíce podporovány. Děkuji, paní Ek. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vítám vás v parlamentu. Zde jsem. Thank you. Um, on um, the energy, uh... K cestovní mapě eh, na poli energie. Eh, zvláště po eh, posledním radě o životním prostředí možnosti, které tady jsou pro komisi vyjednat jednat v prosinci v Jižní Africe. Na toto potřebujeme platformu, aby mohla eh, eh, na základě této platformy pracovat. A protože naše zprávě jde o eh, konkurenceschopnost a energetickou účinnost, soustředuje se přesně na stejné priority, které jste právě zmínil. A my skutečně potřebujeme nějaká rozhodnutí v tomto, abychom ji mohli Ehm, dát základnu pro eh, dobrou práci. Za druhé, eh, účinnost zdrojů. Mohl byste prosím trošku konkrétně něco k tomuto říct a eh, co máte, jak máte v plánu tuto práci provádět? A konečně velmi krátká rada. Doufám, že v v trilozích budete z velkou, jednat jako v Velká Británie a Francie s otevřeným mandátem, což bude znamenat, že budeme moci dokončit složky, o které vyjednáváme. Děkuji. Frau Kollegin Rivasi. Privazy. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás zde v našem výboru, pane ministře. Já jsem se účastnila návštěvy Polska s delegací Evropského parlamentu a vy jste během této návštěvy hovořil o energetické eh, strategii, která bude využívat eh, méně uhlí. Nicméně zároveň vy máte spoustu zdrojů uhlí a zároveň se chcete zaměřit také na lepší využívání plynu a zemního plynu. Nicméně už bylo dokázáno, že právě plyn znečišťuje daleko více. A já se ptám, jaké záruky dostanou evropští občané v tom smyslu, aby jak si docházelo k, nedocházelo k takovému velkému znečišťování životního prostředí. A já se chci zeptat, zdali vy jste se tímto tématem ještě zabýval. O jakých opatřeních jste přemýšlel? Děkuji. Já bych vás rád, pane ministře, přivítal v našem výboru. To, o čem jste hovořil, je opravdu velmi důležité. V tomto výboru máte opravdu velmi dobré partnery pro spolupráci a také pro dosažení těch plánů, o kterých jste hovořil. V podstatě eh, jde o to například, co se týče RM, aby to, je, aby to byl dokument, který by byl odsouhlasen již v prvním čtení. Ale co se tedy teď týče eh, plynových referenčních hodnot, eh, Polska, tak eh, my víme, že mm, polská vláda si stanovila velmi jaksi ambiciozní cíl a my jsme v podstatě měli určité obavy, Mm, před jaksi negativními dopady na trhy s uhlím, které by vyplynuly právě z této nové politiky podpory těžby nebo využití plynu. Takže rád bych chtěl, aby se se k tomu vyjádřil. Vy co vy si o tom myslíte, o této nové politice? Za slovo. Já bych se pana eh, ministra, kterému chci popřát mnoho úspěchů eh, během polského předsednictví, rád zeptal na legislativu týkající se jaderného výzkumu. Eh, my víme, že radou eh, prošel rámcový program pro vědu a výzkum, ale tato legislativa má ještě tři další části týkající se přímých akcí, nepřímých akcí a pravidel účasti v těchto programech. A já bych se zeptal, jestli je ambicí polského předsednictví tuto záležitost eh, uzavřít, protože jsou tam některé velmi urgentní věci týkající se jaderného výzkumu, eh, například financování eh, jet fúzního reaktoru v Británii a podobně, které si vyžadují uzavření této legislativy již během polského předsednictví. Děkuji. bedanke mich darf dem Kollegen Girek als nächsten Pan Girek bude hovořit jako další. Děkuji. Já mám několik otázek, ale omezím se pouze na jednu. Pane míste předsedo vlády, pane ministře, vy samozřejmě chcete provádět velmi racionální politiku týkající se energetické účinnosti. Ale v souvislosti s tím, co jste řekl dnes o emisích, Eh, co se týče klimatického balíčku a klimatických změn, tady pokud nedojde k nějakému přizpůsobení, no tak to nemůže fungovat. Já tedy nemohu eh, s tím souhlasit. Nemohu souhlasit s tím, že nová technologie zachycování a skladování uhlíku nebo CO2 bude řešením eh, na všechno. Jak to vidíte vy? Jak budete dále poskytovat, postupovat vy? Děkuji. Thank you, President. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji panu ministrovi za to, že se sem dostavil a děkuji také za detailní vysvětlení. Měla bych dvě krátké otázky. Eh, jedna navazuje na mé kolegy, týká se CCS. A CCS, um, tedy ukládání, zachycování uhlíku, je základní věcí pro boj proti klimatickým změnám. Eh, během eh, krátké doby eh, to bude těžké naplnit závazky, které jsme na sebe vzali, protože mm, využívání uhlí se zvyšuje a je tady už, jsou už tady technologie. A Evropa financovala sedm velkých demonstrací, ale jsou to velkoplošné projekty a e, také plán obnovy, jeden, jedna, e, jedno je v Polsku, ale víme, že tyto projekty byly spojeny s potížemi. E, ne možná tak technologické problémy, ale problémy spojené se spolufinancováním a takže to je trošku obtížné. Jaké jsou vaše plány během předsednictví, jak chcete vynaložit tlak na tento plán obnovy a projekty s tím spojené, tak abyste mohli tyto technologie demonstrovat a má. Druhá otázka, energetická účinnost v budovách. Máme tady mnoho stávajících budov. Toto je velkým problémem eh, v Evropě. Roztahuje se to i na Polsku. A hlavním problémem tady eh, je architektura Ehm, ehm, my už jsme, máme tady fond na to, ale není eh, jednoduché to eh, spravit, protože celá otázka je velmi komplexní. Jaké jsou vaše plány, jaký chcete tady sestavit ehm, program pro přestavbu stávajících budov? Děkuji. Děkuji. A další je paní kolegyně Hübner. Děkuji bardzo, vítám e, pana premiéra, bardzo se těším, že... Děkuji, vítáme vás, pane vicepremiére. Jsem velmi ráda, že jste mezi námi a seznamujete nás se záměry polského předsednictví. My máme informace, že máte ctižádostivý plán. Jedná se o směrnici pro energetickou účinnost, dále také to bude směrnice týkající se transparentnosti trhu a také se hodláte zabývat jadernou bezpečností a jadernou energetikou. Mě by zajímalo, zdali v současné době můžeme říci, že v Evropě nevládne schoda na energetickém mixu. To platí pro jednotlivé státy a také pro celou Evropu. Jak může vypadat takovýto energetický mix? Jaké představy má v této souvislosti Polsko? Bude do toho spadat i jaderná energie? Jaké energie do toho budou spadat? A pokud se týče Evropské rády, budete přemýšlet o pomoci členským státům, protože mnoho členských států také zastavilo eh, rozvoj jaderné energetiky, ale víme však, že nedokážeme veškerý prout nahradit konvenčními energetickými zdroji. A proto se ptám na energetický mix na evropské úrovni a na úrovni vnitrostátních, tedy národních států. Pan kolega Balčitis? Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu ministrovi za to, že přišel mezi nás. Chápu, že jeho kalendář je naplněn mnoha termíny. Váš program je velmi ambiciozní a já se také domnívám, že provedení programu povede k tomu, že naše budoucnost v Evropě bude vypadat lépe. Já bych rád dostal více informací o malých a středních podnicích a také o podmínkách pro malé a střední podniky. Některé členské státy se touto částí hospodářství vůbec nezabývají. Další moje otázka jsou patenty. Již několik let se touto problematikou zabýváme. Vy hodláte schválit eh, program ochrany patentů. To je velice dobrá věc, protože tak můžeme podpořit inovaci. A potom mám ještě třetí otázku z hlediska standardizace norem pro řešení překážek na volném trhu, pokud se týče volného oběhu zboží na našem trhu. A ještě poslední otázka. V úvodu jste se zmínil v souvislosti s energetikou, že by mohla být brána v potaz také bilaterální řešení. Co tím myslíte? Naše strategie je spíše založena na tom, že Evropská unie se bude starat o eh, energetické dotávky a nebude eh, zde žádný politický potext. Pan Gruč jako poslední. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že máte potíže s vyslovením mého jména, ale pokažte vám to jde o kapku líp. Pane premiére, rád bych chci vyjádřit své uspokojení s prioritami polského předsednictví. a také jsem rád, že máte zájem o náš výbor. Chci se vás zeptat na následující věc. Rozhodnutí našeho souseda, tedy Německa. Odchod od atomů do roku 2022. To je prakticky čtvrt třetina vyrobené energie v Německu, které se to týká. A proto se nyní ptám, co to vůbec znamená pro energetickou politiku v Evropě. Jaké stanovisko máte k tomu, jak se tento nový energetický mix bude projevovat na, energetic, na evropské úrovni, protože toto je úplně nová situace. Musíme se zaměřit na obnovitelné zdroje, všechny uh, ostatní energetické zdroje zde jsou úplně v jiném světle. A vy jste také hovořil o čistých uhelných technologiích v oblasti výroby energie. A i tady můžeme se dívat na Evropu novou optikou, například plynovod a jeho využívání také využívání podzemních vod, spodních vod, o čem hovořila paní Krivazí. No, musíme zmínit ty nová zařízení, která jímají metan, také z hlediska dobývání plynu máte velice široký a ambiciozní program. A nyní má slovo pan Pavlak. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, tyto otázky se týkají rozdílných oblastí a proto mi dovolte, abych eh, začal s obecnou poznámkou, protože jde o energetickou politiku, ale má to také velké dopady na politiku průmyslovou. Je to je přitom zásadní, abychom dobře eh, utvářeli obecný rámec. Jestliže budeme mít dobře stanoveny hranice mantimeny, tak to všechno půjde eh, jednoduše. A otázka subsidiarity je rovněž důležitá. E, taky je důležité e, mluvit o technických e, otázkách, normách. To se dá možná zvládnout rychleji, jestliže přímo vydáme nařízení, tak aby celá Evropská unie najednou byla pokryta těmito jednotnými normami. A pak jsou tady zase eh, oblasti, které se to týká a které spíše se týkají našich tradičních kultur. Eh, tady jsou pak směrnice eh, lepší. A je důležité, aby tyto zásadní věci byly dobře zvládnuty. Konkrétní příklad k tomu. V energetickém balíčku se mluví o možnosti Eh, použít eh, článek 10c v přechodné fázi. Tento článek je znám už několik let, v roce 2008 eh, se objevil v závěrech rady, se, tam byla začleněna taková formulka o tom, že instalace, že to týká instalací, které již fyzicky byly započaly, kdy se započalo se stavbou. To bylo v roce 2008. Teď v roce 2011 Tady máme hlavní směry eh, komise takové, eh, že to mají být investice nebo instalace, které eh, byly započaty viditelným způsobem, hmatatelně. Tady lze třeba se můžeme říct, že v roce 2008 už ty investice začaly, tedy výsledkem je, že podniky, podnikatelé tady nemohou ani inovativně ani postupovat ani s velkými investicemi, protože jim to nedává žádnou velkou bezpečnost, co se týče um, možných um, úprav. Takže je velice důležité, abychom zvážili zároveň i tyto praktické prvky, abychom uh, o nich tady informovali. Tedy účinnost eh, jednotlivých zařízení, 36 z 50 Tady máme poměr 2 eh, ku 3. Jedna třetina, o jednu třetinu nižší jsou eh, emise, ale aby se eh, dal dohromady takový projekt, na to musíte mít jistotu, že je zajištěna i, je tady i právní jistota a že budou platit i nadále zadání opatření. A teď k konkrétním otázkám. Pan Weber hovořil o cílech našeho předsednictví o e, zveřejnění nařízení e, v programu Evropské komise. E, tady jsou různé návrhy komise. Jedná se to různých zájmů všech členských států v jednotlivých fórech. A zároveň jsou tady aspekty eh, vyjednávání, na eh, které ehm, budou důležité pro vyjednávací eh, mandát dánského předsednictví. Tedy tady je velmi důležité, aby ona zadání, která jsou obsahem společné politiky, konkrétních vdrožení, bo aby to eh, se tady konkrétně implementovalo. Tato oblast potom, to pak vede k tomu, že to má veliký dopad na náš každodenní život. Co se týče implementace průmyslově politických cílů, tedy nízké emise, eh, emise CO2. Zde bych chtěl eh, poukázat na to, že eh, tento rok se sešli ředitele, kteří jsou zodpovědní za otázky energie, a že bylo tedy svoláno takovéto setkání, mělo jít o rozhodnutí Němců vystoupit z atomové energie. A také šlo o možné přizpůsobení se, technologické přizpůsobení se e, situaci, kdy se budou snižovat emise. Tady tento, e, toto místo, Belhavor, byl zvolen nenáhodně, ale zcela vědomě, protože e, zde jsou veliké promyslové oblasti, v, jde tady hodně o CCS, takže je to veliký projekt CCS a důležité je ho implementovat na, v průmyslové oblasti. Hodně se o tom diskutuje, Eh, slyšíme o velkém nadšení eh, k tomuto tématu, ale není to, zatím nebylo nic eh, moc uskutečněno. Je to projekt, který by bez evropského financování vůbec neměl žádnou ekonomickou základnu. A proto je důležité, aby skutečné náklady spojené se stavbou a také provozem aby byly zdůrazněny, tedy geologické podmínky musí být eh, splněny a musíme se postarat i o to, aby občané a občanky byli eh, dobře připraveni, aby, eh, reak, aby ty reakce byly rozumné. Ale řekl jsem, že práce na tomto je velice důležitá. Pak je tu další téma, kde jde o průmyslovou politiku na poli energetické účinnosti. To jsou záležitosti, eh, Máme tady různá, eh, různé směry, eh, například čerpadla, a, nebo jsou tady další prvky dopravní a energetické politiky, ele, auta, elektroauta. E, ta, jsou, ta mohou být nejenom účinnější a mohou využívat účinněji energie, ale nesmíme zapomínat na to, že auto na benzín, benzínový motor, při 10%, na 10% máme jejich účinnost. Ale elektroauto, Tady můžete eh, účinnost, mít účinnost 30%, ale je, eh, to všechno má veliký význam, eh, co se týče ukládání energie. Pokud spotřebitel tohoto nevyužívá, ehm, máme tady 2%, 2% Využívají jsem 3%. 3%. A zbytek ehm, to ehm, Zbytek není využíván. To znamená, toto je také veliká příležitost pro Evropu, protože mm, izolace domů, mm, budov, mm, domy, které mají vyšší energetickou účinnost, to jsou všechno také otázky pro EU. Pak je tady další otázka. Jedná se o cestovní mapu 2050 eh, eh, a zde má být učiněno rozhodnutí eh, na Radě pro životní prostředí. Jde o rozhodnutí navýšení cílu z 20 na 25 A stanovisko Polska bylo dosti důležité, protože díky eh, tomuto stanovisku eh, budeme schopni eh, vést dost otevřené diskuse. Otevřené diskuse o takovýchto řešeních, protože musíme rovněž vzít eh, v potaz eh, cíle eh, snížení, musíme vzít v potaz naše globální dohody. Bez globálních dohod to tady nebude žádný dopad. Mm, a mm, pak tady budou velice navaleny velké závazky na evropský průmysl, aniž by to přineslo viditelné výhody. Jedna jedna z vedoucích jeden z velkých ekonomů, kteří jim tady navštívil Polsko a prezentoval energetické vyhlídky na rok 2010, ten mluvil o scénářích 20% a také 25%. Tady je rozdíl, e, e, co o e, skutečný den emisi Číny. E, takže e, tady nebude žádná účinná ochrana našeho životního prostředí zajištěna, takže je velice důležité, aby Evropa nebyla jen vedoucí hnou silou, když jde o aktivní akce, ale Evropa by rovněž měla být vůči silou, když jde právě o tyto globální dohody. Když jsme se připravovali na zjednání v Poznani COP14, to bylo setkání mini ministrů, také se konalo setkání 20 eh, největších um, výrobců skleníkových plynů. A rovněž jsme přizvali aktéry z ocelářského průmyslu, průmyslu, který zpracovává hliník. A během tohoto setkání jsme diskutovali detailněji o přístupu sektorálním. A na tomto setkání jsme rovněž diskutovali o nezbytnosti eh, zavést takové benchmarkové systémy sektorálně. sektorální. To znamená, nechceme, aby sektory tady soutěžily tím, že se budou používat takzvané špinavé technologie. A toto setkání bylo velice důležité, protože jsme se mohli dozvědět, zjistili jsme, že tady byl učiněn velký pokrok, který je viditelný eh, v ocelářském průmyslu, průmyslu zpracování hliníku, právě co se týče snižování eh, emisí. A toto je klíčové, protože eh, naše diskuse, které jsme vedli v Evropě, tyto diskuse jsou vedeny skutečností, že máme tolik různých úrovní, je tady tolik různých podmínek v členských státech. A tyto diskuse by měly být příležitostí přijít s globální globálnějším řešením, eh, s globálnější odezvou, protože někdy mám dojem, eh, že eh, se to vede jednostranně a Někdy mám pocit, že používáme neustále stejná měřítka na všechny státy, že se snažíme najít jedno řešení pro všechny členské státy, ale já si myslím, že tady bychom měli opravdu postupovat jinak. V minulosti tomu přeci bylo tak, že Sovětský svaz měl například skvělé holicí strojky, to znamená, že stačilo eh, jenom pět sekund a byl se správně oholen. Nicméně je třeba zohledňovat to, že obličej každého jednotlivce je jiný. To znamená, eh, že tady opravdu je třeba ta měřítka mít je různá pro jednotlivé státy. Je třeba si uvědomit, že tady se nám otevírá velká oblast nových šancí pro evropské členské státy a my si to musíme uvědomit a mu, musíme si uvědomit, že si také můžeme všechno dovolit. Dále, co se týče té otázky, která se týkala v podstatě toho, že v podstatě je ještě něco, co je horší než eh, uhlí. Nebo břidli, břidličný plyn. To znamená, že to jsou technologické otázky, u kterých je třeba zohledňovat uh, právě i ochranu životního prostředí. To je tedy, co se týče toho uhlí a břidlice. Já si myslím, že tady je třeba si uvědomit, že existují řešení, která jsou efektivnější a že existují i zdroje, energetické zdroje, které jsou méně škodlivé. Co se týče toho břidličného písku, tak tady například víme, že pro jednotlivé regiony je třeba vytvořit, vyvinout vlastně eh, specifické technologie. Například eh, ty zdroje, které my máme v Polsku, nemusí vést k takovým rizikům, ke kterým vedou eh, v jiných zemích, například k únikům metanu a tak dále. Takže to je věc, kterou je třeba zohlednit. Úniky metanu při zpracování uhlí. To je v každém případě také jeden z aspektů, který je třeba zohlednit. Ne, nepředstavuje nebezpečí pouze pro životní prostředí. Takže i tady je třeba eh, velmi zásadně zohledňovat ochranu životního prostředí. Pan Šimanský hovořil o směrnici REMIT. A tady bych velmi rád zdůraznil, že tato směrnice v tuto chvíli eh, poskytuje opravdu eh, mechanizmy nebo řešení, které se eh, která se přizpůsobují jednotlivým charakteristikám jednotlivých států. To znamená, že zohledňují jedno, jaksi konkrétní rysy. Například během jedné tiskové konference eh, jsem byl kritizován, když jsem hovořil, hovořil o transparentnosti. Bylo mi ehm, řečeno, že já se v podstatě eh, snažím ničit eh, volný trh, ale ne, to není pravda. Transparentnost není něco, co brání volnému trhu. A směrnice REMIT v podstatě odkazuje na různé prvky, které jsou pro energetické trhy velmi důležité. Co se týče jaderného výzkumu, tak v tomto smyslu komise právě vypracovává pět eh, základních nařízení týkající se jaderné bezpečnosti. Eh, jde v podstatě o vypracovávání, vypracování jednotného legislativního dokumentu. To znamená, že jde o to opravdu najít ta adekvátní eh, řešení, jde o to zohlednit specifické prvky, které jsou důležité důležité. Samozřejmě, že to je mm, legislativní dokument, který ve své konečné podobě bude dost komplexní, dost eh, komplikovaný. Nicméně my se budeme snažit udělat všechno pro to, aby práce na těchto dokumentech eh, co nejvíce pokročila. Nicméně samozřejmě uvidíme, jak nám bude nahrávat čas, kdy budeme moci schopni uskutečnit zátěžové testy a tak dále. Pro nás je velmi důležité, aby otázky nebo řešení týkající se bezpečnosti eh, v podstatě zohledňovaly situaci nepouze v Evropské unii, ale také i v jiných státech. Jde o to, abychom mohli přispět k vyšší bezpečnosti i v sousedních zemích zemích. Dále, co se týče té eh, další otázky týkající se změny klimatického a energetického balíčku. Já jsem zcela přesvědčen, že je naprosto zásadní, aby tato řešení byla co nejstabilnější a nejudržitelnější. Je velmi důležité, aby byla také pravidelně aktualizována, protože samozřejmě nemůžeme dojít k tomu, aby ta myšlenka nebo ten, eh, to původní nadšení v podstatě e, bránilo rozumnému řešení. To znamená, že samozřejmě rozumné řešení je eh, zásadní. Hovořilo se o tom, že náklady na výrobu jedné tuny e, představují 600 euro v Polsku je to cena za jednu eh, megawatt hodinu. A teď, když bychom to převedli na CO2, tak bychom mohli říci 55 euro. A já si myslím, že tady je třeba dojít opravdu k situaci jedna ku jedné, když hovoříme také o technologiích CCS. To znamená, je třeba zohlednit samozřejmě náklady na suroviny, a je třeba opravdu se co nejkonkrétně, nej, co nejspecifičtěji zamýšlet nad všemi těmi řešeními, která by měla být poté prosazována. A co se týče toho energetického mixu a co se týče našeho postoje k těm referenčním hodnotám, my jsme jako polská vláda říkali, že je třeba opravdu zohledňovat a hodně se soustředovat na energetický mix v každém jednotlivém členském státě. A je to v každém případě takový zásadní princip nebo zá, základní měřítka, která musí být respektována, musí být zohledňována podle situace v každém jednotlivém členském státu. Již eh, v minulosti nám bylo eh, jaksi velmi jasně naznačováno, že spousta věcí musí zůstat eh, v pravomoci členských států, například co se týče nákupu. Jde nám hlavně o to, soustředit se a podporovat obnovitelné zdroje energie. Poté samozřejmě máme různé představy o tom, jak by se dále měla vyvíjet jaderná energie. Nicméně poslední rozhodnutí německé vlády vedlo k tomu, že jsme se nad eh, naším postojem museli ještě jednou eh, zamyslet. Eh, to znamená, že se musíme zamýšlet opravdu nad tím, kolik to všechno stojí, co je účinnější a je třeba zohlednit všechna možnost možná, všechny možné scénáře a jejich dopady, to znamená obnovitelné zdroje energie a jaderná energie a ty největší součásti energetického mixu. Co se týče toho dalšího bodu, tak eh, v tuto chvíli samozřejmě nemůžeme hovořit o nějakém eh, celkovém nebo paušálním úspěchu, ale možná, že za deset let už ta situace byla, bude jiná. Nicméně my rozumíme našim kolegům z Itálie a Španělska a možná, že je opravdu potřebné a smysluplné zamýšlet se nad nějakým jednotným evropským patentem, nad eh, nějakou určitou mírou harmonizace, tak aby různé normy, standardy byly stanovovány skrze jaksi nařízení, směrnice a já si myslím, že tímto bychom možná mohli dosáhnout opravdu rychlejších, eh, eh, jaksi rychlejšího dosahování cílů eh, v rámci jednotného evropského trhu. To si neplatí například pro mobily, například co se týče nabíječek na mobily. Myslím si, že každý, každý z nás má doma už pěknou sbírku eh, různých druhů nabíječek. A i tady si myslím, že existuje ještě velký eh, manevrovací prostor pro eh, zlepšení. Ano, člověk si koupí nový mobilní telefon a s každou koupí nového mobilního telefonu se musí zamýšlet nad tím, jakou nebo kolik nových nabíječek bude ještě potřebovat. A teď ještě, co se týče otázky pana Hřiba, eh, o tom jsem se už zmínil ve chvíli, kdy jsem hovořil o posledním rozhodnutí německé vlády. Eh, dámy a panové, já bych ještě rád zcela jasně za polské předsednictví řekl, že jsme připraveni mm, přímo spolupracovat s vámi, s vaším výborem, s vašimi eh, zpravodaje a zpravodajkyněmi. To je eh, spolupráce, která je pro nás velmi důležitá, pro nás je velmi důležité, abychom měli opravdu velmi dobré společné vztahy. Prosím, využívejte eh, tyto vztahy, tyho, tyto kontakty, které máte také eh, k aktérům z jiných oblastí. Eh, my bychom opravdu chtěli, aby byly využívány všechny možné existující cesty. Všichni máte také kontakt přímo na mě, máte můj telefon. My chceme využívat vaše znalosti, vaše zkušenosti jsou pro nás opravdu velmi důležité. Možná, že bychom mohli říct i následující. V tuto chvíli se snažíme přejít eh, k zelenému hospodářství. Chceme, aby náš rozvoj byl co nejvíce ekologičtější. A je velmi důležité, aby ten následující vývoj nebo rozvoj byl co nejvyváženější, aby existovala opravdu rovnováha mezi těmi ekonomickými, ekologickými a společenskými faktory. Je opravdu velmi důležité, aby takový takovýto druh rovnováhy existoval a proto na závěr mohu říci pouze jediné, že jsme na vaší straně a počítáme s vaší podporou a vy s naší. Děkuji. Děkuji vám, pane místo předsedo vlády Pavlaku, děkuji vám za vaše odpovědi. Byly vám položeny velice rozdílné otázky a to je právě problému takovýchto rozhovorů, že odpo- otázky jsou velice různorodé zpravodaje, pak musí být samozřejmě i odpovědi eh, rozporuplné a rozdílné, ale my budeme společně pracovat